přijata a schválena. Eh, Odpovídající polské orgány se na mě obrátily s žádostí, abych zrušil imunitu pana Januše Korvina Mikeho. Podle článku 9 odstavce 1 jednacího řádu žádost předám výboru Jury, který je příslušný v této věci.